Can I ask those who are not members of the... Bych poprosit ty, kteří nejsou členy výboru pro zaměstnanost, aby opustili náš sál. Nebudeme pokračovat s hlasováním našeho výboru pro zaměstnanost. Je to tedy pouze pro členy výboru MP. Hmm. Then we proceed with the voting. Tedy pokračujeme s hlasováním jak jsem ji říkala, pro členy výboru MP budeme hlasovat o přijetí stanovisek ve formě dopisu k žádosti o využití Evropského fondu pro přizpůsobení a globalizaci. Půjde o Castilla a León, Španělsko, kde je pro. Je to elektronické hlasování, omlouvám se, hlasujeme tedy elektronicky. Hmm. <coughs> Have all voted? Hlasovali všichni? O tom dopise hlasovali všichni? Pane Beku, máte šanci hlasovat? Takže 42 pro, 4 proti. Máme další hlasovací seznam. Děkuji, takže hlasujeme o dopise. Týká se to eh, v smlouvě o fungování Evropské unie dohled nad legislativním postupem, hlasujeme nad dopisem a zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování. 38 pro, 7 proti. A dostáváme se k panu Mecerišovi a jeho návrhu zprávy. Hlasujeme o společném rámci pro evropské statistiky týkající se osob a domácností. A začínáme kompromisem A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B. A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B B, Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, neviděla jsem vás. Můžeme to zopakovat? Kompromis BB. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování o kompromisu BB. A hlasování není u konce. Bylo to přijato. Kompromis C, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis G, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis j kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis K, pro, proti, zdrželi se, přijato. 245 pro, proti, zdrželi se, přijato. 246 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 246. A zahajuje hlasování a nyní hlasování u konce. A bylo to zamítnuto. 247 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto ověříme. Takže ověřujeme 247. Zahajuji hlasování. Nyní končím hlasování. A bylo to přijato. Omlouvám se, pane Birinský. 248 pro, proti, zdrželi se přijato. 249 pro, proti, zdrželi se přijato. 200. Chcete ověřit 249? Dobrá, zahajuji hlasování 249 a nyní hlasování u konce. Bylo to přijato 250, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 251, pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Tedy 251 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Není hlasování u konce. A bylo to zamítnuto. 252 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis L pro, proti, zdrželi se. Přijato. 254 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 260, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 261 pro, proti, zdrželi se, přijato. 262 pro, proti, zdrželi se, přijato přílohy. Ty odpadávají. Takže stránka 23, tam je pozměňovací návrh číslo 296. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamknuto. 298 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 společně s 299 pro, proti. Ověříme to. Ověříme to. Takže 104 a 299 společně. Zahajuji hlasování a nyní je hlasování u konce a bylo to zamknuto. 300 společně se 105, kde je pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Ověříme. Dobře, ověříme 300 a 105. Zahajuji hlasování a nyní je hlasování u konce. Bylo to zamknuto. 106 společně s 301. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Řekla bych, že to bylo zamknuto. 302. Ne, omlouvá se paní předsedkyně. 303. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Ověříme. Zahajuji hlasování, nyní hlasování u konce. Ano, bylo to zamítnuto. 304, kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověřujeme 304. Zahajuji hlasování, nyní hlasování u konce. Bylo to těsné. 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamknuto. Jednička s ústním pozměňovacím návrhem od SAD. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis M. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis R, kdo je pro, proti, žádné reakce, kompromis R, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis P, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Q, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Jsme u sedmičky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis S, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A jsme u 120, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 121 pro, proti, zdrželi se přijato. 122 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis T pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis U pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis V, pro, proti, zdrželi se přijato. A jsme u 132. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto, řekla bych. Raději to ověříme, tedy ověříme 132. Zahajuji hlasování, nyní hlasování u konce. Bylo to přijato a velkou většinou. Omlouvám se. Kompromis dvojité B. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Kompromis X pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis Y. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Sto čtyřicet tři, ne, omlouvám se, paní předsedkyně, patnáctka společně se 144 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 143 odpadá, kompromis Z. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Šestnáctka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se přijato. Devatenáct pro, proti, zdrželi se přijato. Dvacet pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis A. A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis A. B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis A. F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 153. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 154, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis AC, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 24 pro, proti, zdrželi se přijato. 157 to bylo staženo, Dostáváme se ke 158, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis A D, pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se přijato. 162 pro, proti, zdrželi se přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A E Pro, proti, zdrželi se, přijato. Třicítka, pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti, drželi se přijato. 168 pro, proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 166 pro, proti, zdrželi se přijato. Což znamená, že budeme tedy e, na, hlasovat o pozměněném návrhu zprávy jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 pro, 4 proti. A my děkujeme zpravodaji. Mandát pro vyjednávání. O něm budeme rovněž hlasovat, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výborně. Podpořili jste vědávací tým svým hlasováním. Next vote. Další hlasování je o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v Evropské unii. Začneme kompromisem D. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se přijato. 33 pro, proti, zdrželi se bylo to přijato. Ne, raději ověříme, ověřujeme 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Čtyřicet šest pro, proti, drželi se přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ověříme 48. Zahajuji hlasování, nyní je hlasování u konce. Bylo to zamítnuto o jeden hlas. Kompromis G, kde je pro? proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49, ne, 52 říká paní předsedkyně, 52, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme to. Ověřujeme 52. Zahajuji hlasování a hlasování je u konce. Bylo to zamítnuto tři hlasy. 53, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato 54 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto, řekla bych. 56, kdo je pro? proti, zdrželi se, ověříme to. Ověříme 56. Končí, eh, otovírám hlasování. A není hlasování konce. Ano. Bylo to přijato. 44 hlasů pro. To vypadalo, že hlasujete o 54. Kompromis H, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 65 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 69 pro, proti, zdrželi se přijato. 72 pro, 72 odpadá. Takže 75 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme, ověřujeme kompromis L. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato 26 hlasů pro. 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 94 pro, proti, 94 to je, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Kompromis O, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis N, kdo je pro, kdo je proti. A mohli bychom si to zopakovat N, kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 105, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 106 pro, proti, zdrželi se přijato. 109, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis P, kde je pro, kdo je proti, Je to komplikované. Takže to už znovu. Kompromis P, kde pro? Proti. Drželi se, přijato. Dobře, ověříme kompromis P, zahajuji hlasování. Nyní hlasování u konce. A bylo to přijato. 24 hlasy. 118, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 120, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 121, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kompromis Q, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kompromis S, kdo je pro, Dobré proti? Zdrželi se přijato. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 136 s ústním pozměňovacím návrhem od SAD. Kde, byl, kde pro? Proti? Ještě jednou od začátku. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že bude lepší to ověřit. Ověřujeme 136, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. 137, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 138, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato.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 It was 12.32, if you can accept that. It was 12.32. 12 a 32 to myslím bylo. Můžeme to zopakovat, tam byl jistý technický problém. Něco velice zvláštního. Záhada. Tedy druhá část 139 ještě jednou. 139 druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže to vidíte, bylo to zamítnuto. Sto jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. 135. Ne, opravuje se paní předsedkyně 142. Chcete ověřit 141? Dobrá, ověříme. Takže ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to 141. která byla tímto zamítnuta. Jak bylo to o 10 hlasů. 140. Pět první část. 135 první část. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 119 odpadá. 142 pro, proti, zdrželi se přijato. 143 pro, proti, zdrželi se. Řekla bych, že to bylo zamítnuto. 144. Chce někdo ověřit 143? No. No one wanted to check that. Chce. Ano. Ověříme 143. Zahajuji hlasování. 1, 4, 3. Zahajuji hlasování a nyní končím hlasování. And it's rejected. A je to zamítnuto třemi hlasy. 147, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 1 k úvodnímu ustanovení pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis A pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se schváleno. A pozměvací návrh 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměvací návrh 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. A pak máme pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu stanoviska v upraveném změní. Je to elektronické hlasování. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. 35 hlasů pro, čtyři proti a tři se zdrželi. My děkujeme zpravodajce Taní González Peñas a nyní můžeme hned přistoupit k dalšímu hlasování o kontrole výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systému záruk EU pro mladé lidi. A začínáme kompromisem I. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nejsem si v tom ale jistá, takže Pozměňovací návrh 8 ještě jednou kontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování a nyní končím hlasování. A je to 28 pro. Promiňte. To nebylo těsné. Pozměňovací návrh 9. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací, respektive kompromis K pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis L pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. A uzavírám hlasování. A je to zamítnuto jedním hlasem. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis N pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdrželi se. Prověříme pozměňovací návrh 25, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. 28 hlasy. Kompromis C pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 38 pro, proti, zdrželi se a je to schváleno. Pozměňovací návrh 41 pro, proti, zdrželi se Prověříme pozměňovací návrh 41. Zahují hlasování a končím hlasování. A je to zamítnuto jedním hlasem. Pozměňovací návrh 44 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 43 odpadá. Kompromis P pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis D pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A pak následuje, pokud souhlasíte, pozměňovací návrh 37 s ústním pozměňovacím návrhem. Pokud ne, odpadá pozměňovací návrh 37. Pokud ano, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu včetně ústního pozměňovacího návrhu. Hlasovali jsme? Prosím, paní Žitňanska, mám námitku vůči ústní pozněvací, eh, ústnímu pozněvacímu návrhu. A máte tři členy, kteří to můžou zablokovat? Dobře. Takže můžete zablokovat eh, schválení ústního pozměňovacího návrhu a to znamená, že o návrhu nehlasujeme. Návrh 37 odpadá, respektive odpadá ústní pozměňovací návrh eh, SAD a vlastně celý návrh 37. Dobře, znáte nařízení. Pozměňovací návrh 63, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 65, pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C, pardon, E, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 73. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis R. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis F. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis O, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 92, tedy Reintke pro, proti, kdo se zdržel. Prověříme pozměňovací návrh 92 elektronicky. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. A je to schváleno. Kompromis S pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 106 odpadá, takže následuje kompromis H pro, proti, zdrželi se schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 60 odpadá, 119 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 121 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 123 pro, proti, zdrželi se a schváleno. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska v, této, v tomto upraveném znění. We shall vote on the draft opinion as amended. Takže budeme hlasovat o návrhu stanoviska v upraveném znění elektronicky. Thank you. The vote. Děkuji. Hlasování je u konce a bylo to schváleno 36 hlasy pro, čtyřmi proti a dva poslanci se zdrželi. And then tell Jan because otherwise tell Jan yeah. because otherwise he makes another. Mm.